Španělsko, kdo vyslalo své válečné lodě do Gibraltaru jako první? No mi un punto. Já myslím, to se mi nezdá jako uh, bod k programu, takže přejdeme hned k hlasování. A návrh usnesení, společného usnesení EPP, socialistů, ALDE, uh, GUE, zelených, a e, ústavního výboru, odstavec 6, návrh 18, e, jmenovité hlasování, zájí hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní přejdeme k původnímu textu. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní přejdeme k odstavci 7, původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijaté. Odstavec 9, návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel zamítnut. Nyní přejdeme k původnímu textu ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel přijata. Druhá část, eh, jmenovitě zahají hlasování. Voto chiuso. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní odstavec 11, původní text, vedou částek první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata z druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. A po odstavci 11, návrh 13, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní návrh 14, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Odstavec 12, návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel. Zamítnut. Po odstavci 13, návrh 16, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 17, původní text, zahájí hlasování jmenovitě. jmenovitě. Končím hlasování. Zamítnut. Odstavec 17, původní text, budou část. první část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijata. Druhá část, jmenovitě zahájí hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Po odstavci 18 návrh 8 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 19 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní původní text jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Po odstavci 20, návrh číslo 20, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 11 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Odstav... Návrh 10 jmenovitě zahajuji hlasování. Vot. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Po odstavci 21 návrh 9 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní přejdeme k původnímu eh, na, o eh, textu. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Odstavec 24, původní text, vedou částek, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Odstavec 25. Původní text vedou částek. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Odstavec 27, původní text je jmenovitě zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 28, původní text vedou částek první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Druhá část je jmenovitě zahaju hlasování. Končím hlasování. E, text je přijat. E, odstavec 31 původní text vedou částek první část, je pro, Je proti. To se zdržel přijata. E, druhá část, jmenovitě zahájí hlasování. Končím hlasování. Text je přijat. Odstavec 32, původní text vedou částek první část, kde pro, Je proti. To se zdržel Přijata druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Po odstavci 35 návrh 15 jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. Text je zamítnut. Návrh 19 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Úvodní ustanovení B, původní text, vedou částek, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Bod I, původní text ve třech částech, první část jmenovitě za hlasování. Končím hlasování přijata. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijata. E, bod M, původní text kterou část, tak První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijata. Bod N. Návrh 1 plus 5 jmenovitě zahaj hlasování. Končím hlasování. Text je zamítnut. Návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut návrh 2, bod B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. A nyní původní text ve třech částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Po bodu P návrh 7 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut a nyní budeme hlasovat o celém usnesení a to jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hanno votato tutti? Všichni odhlasovali. Končím hlasování. E, návrh usnesení, společné usnesení byl e, odsouhlasen 516 hlasů bylo pro, 133 byli proti a 50 se zdrželo.